Dobrý den, dámy a pánové. Navrhuji, abyste se usadili. Pomalu zahájíme dnešní práci. Dobrý den, dámy a pánové. Prosím vás, abyste se usadili. I would like to propose everyone to take uh, seat and start the meeting. Prosím všechny, aby se usadili, abychom se mohli pustit do práce. I hate this. I think we can. We, can. Oh, Panzano is here. Okay. Thank, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Dobrý den. Než se pustíme do věcného obsadu pořadu jednání, ráda bych vás informovala o dvou změnách. Jedna z nich je ta, že původně plánovaný bod 7, tedy elektronické hlasování o zprávě pana Kešmena, je odloženo na 23. listopadu. Kromě toho eh, je plánovaná schůze koordinátorů po této schůze výboru. Mělo se rozhodnout o změně, eh, změně delegace na Sicílii. Ty, ty změny již byly schváleny písemně, takže není nutné konat schůze koordinátorů. Pokud nejsou námitky, pořád jednání je takto sválen a nyní se můžeme pustit do věcných bodů. Ještě mám pro vás jedno sdělení, kde o informaci ohledně návštěvy, té informační návštěvy Itálie. Možná víte, že tato návštěva byla naplánována kvůli situaci Eh, státních příslušníků třetích, eh, třetích zemí v oblasti Středomoří a je dohoda, že 12 členů našeho výboru bude součástí delegace. Tato delegace navštíví Trapany, Agrigento, Lampedusu, La Palermo a Mineo na Sicílii ve dnech 24. až 26. listopadu. Tato naše delegace se bude skládat ze čtyř členů EPP, tři tří zástupců SAD, jednoho z ALDE, jednoho od Zelených, jednoho z EKR, jednoho z GUE, jednoho z EFD. Je třeba, aby výbor tento návrh schválil. Doufám, že souhlasíte. Pokud ano, můžeme pokročit dále k bodu 3. Jde o změnu nařízení číslo 810 lomeno 2009 z 13. července 2009 o kodexu společenství o vízech. Naším zpravodajem je pan Louis Michel. Nejprve si vyslechneme vystoupení komise. Je-li komise zastoupená k tomuto bodu, poprosím vás, abyste vystoupil či vystoupila s návrhem komise týkajícím se změny tohoto nařízení a poté se vyslechneme polské předsednictví. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi ctí tu dnes prezentovat první změnu vízového kodexu z platnosti od, který v platnosti od dubna 2010. V zásadě tady první hodnotící zpráva komise ohledně provádění kodexu je plánovaná rok 2013 a po ní eh, může následovat eh, změna tohoto kodexu. Dnes cílem tohoto eh, dnešního návrhu není předjímat tuto hodnotící zprávu plánovanou na 2013. Tedy není tomu tak, že bychom se domnívali, že tato poměrně nedávná legislativa Eh, není eh, kvalitní z věcného hlediska, eh, ale pouze jsme zjistili v průběhu prvního prováděcího období, počátečního prováděcího období, že článek 3 tohoto kodexu, který se týká průchozích letišních víz, obsahuje chybu. A proto stěžuje, a toto tedy stěžuje, stěžuje provádění kodexu je oslabena právní jistota. A proto nyní Evropská komise eh, chce vystoupit s jakýmsi korigendem k vizovému kodexu. Eh, nejde tedy o kroky vedené prvním hodnocením eh, efektivity provádění kodexu. Text našeho návrhu je dosti stručný, je to sotva pět stran, ale paní předsedkyně, domnívám se, že musím poskytnout trochu širší vysvětlení, aby bylo zcela jasné, co je cílem eh, této úpravy, která je zdůrazně technické povahy. Eh, ten text eh, jistě je obtížně srozumitelný a proto je asi obtížné vyhodnotit skutečný dosah našeho návrhu. Takže dovolte, abych nejprve připomenul, že je zde nařízení číslo 539 z roku 2001, kde se stanoví pozitivní a negativní seznam. Negativní seznam to jsou země, Eh, které potřebují, jejich státní příslušníci potřebují výzum pro vstup do šengenského prostoru a pozitivní seznam eh, je naopak seznam eh, zemí, jejich státní příslušníci jsou vyňati z vízové povinnosti při příjezdu do šengenského prostoru. V zásadě cestující, kteří vstupují do transitního prostoru v šengenském prostoru a kteří okamžitě pokračují do jiné destinace mimo šengenský prostor, nepotřebují výzum i v případě, že jejich země eh, figuruje na negativním seznamu. Dám vám příklad. Maroko je na tom takzvaném negativním seznamu. Eh, Maročan, který eh, cestuje z Casablanky přes Paříž do USA. Pokud v Paříži zůstane v mezinárodní transitní zóně letiště, nepotřebuje výzum pro svoji cestu. Čili tento negativní seznam v takovémto případě není uplatňován. Ale bylo shledáno, že někdy z bezpečnostních důvodů či z důvodu nelegálního přistěhovalectví je třeba požadovat výzum od cestujících, eh, kteří pouze eh, projíždějí letišti a se trvávají v mezinárodní transitní zóně. Eh, tento typ schvalování, který tady je nutný v tomto případě, to jsou takzvaná transitní letišní víza, či průchozí letišní víza. Ve vízovém kodexu je zapracován také tento typ víz, Kromě toho je zde přiložen seznam eh, cirka tuctu třetích zemí. U státních příslušníků těchto zemí je skutečně nutné takovéto povolení. I v případě, že jde skutečně o pouhý tranzit přes letiště v šengenském prostoru. Například o příslušníky, státní příslušníky Iránu, Iráku, Pakistánu, Afghánistánu. Toto tedy je součástí vízového kodexu a samozřejmě existují výjimky z této povinnosti eh, pro osoby, které jsou státními příslušníky těchto 12 třetích zemí. Existuje tedy možnost udělit výjimku v případě, že daná osoba je považována za osobu, která nepředstavuje hrozbu pro veřejnou bezpečnost, eh, veřejný pořádek či hrozbu z hlediska nelegálního přistěhovalectví. Eh, v aktuálním textu je uvedeno, že například eh, držitel eh, povolení k pobytu eh, vydaného určitou třetí zemí je vyňat z povinnosti transitního letišního víza, protože to, že tato osoba získala, získala pobyt povolení, či případně vízum k, v určité třetí zemi, příkladem je USA či Kanada. V takovém případě se domníváme, že není problém s tím, aby tento člověk procházel našimi letišti v šengenském prostoru i bez toho příslušného povolení, toho příslušného zvláštního víza. Eh, nyní, eh, pokud o článek 3, eh, zakládá se zde také výjimka z povinnosti letišního průchozího víza pro osoby, které jsou držiteli víza či povolení k pobytu vydaného členským státem. Ale členský stát v šengenských nástrojích znamená eh, členský stát, který je součástí šengenského prostoru. To znamená, nespadá se Spojené království a Irsko, ani Rumunsko, Bulharsko a Kypr, které zatím neprovádějí šengenské aky. Proto konstatujeme a dospíváme k závěru, že v případě, kdy občané, státní příslušníci těchto 12 zemí disponují, eh, tedy jsou držiteli eh, povolení k pobytu či eh, víza vydaného USA, mohou procházet našimi letišti, aniž by museli mít to zvláštní vízum. Naopak v případě, že jsou držiteli povolení k pobytu či víza vydaného například Spojeným královstvím, pak je nutné, aby získali toto zvláštní povolení. Vyplývá to z toho, že původní návrh komise neuváděl členské státy u, toho, u tohoto případu, tedy eh, členské státy eh, nástrojů šengenského prostoru, eh, ale šlo o členské státy EU, mají tedy samozřejmě o členské státy všechny, i ty, které zatím neprovádějí šengenské nástroje či nejsou součástí šengenského prostoru. Tento tedy eh, doplněk eh, členské státy EU eh, postupně, postupně v průběhu vyjednávání vypadl a poté, teprve až při provádění kodexu, jsme přišli na tuto chybu a nebudu vám skrývat, že jsme se pokusili to napravit, když komise vypracovávala příručku s provozními tedy doporučeními, instrukcemi. Pokusili jsme se o harmonizaci výzového kodexu Samozřejmě tato příručka eh, obsahuje administrativní či praktické návody, nemůže měnit právo či povinnosti správního hlediska. Proto komise nyní prezentuje tento návrh, jehož cílem je napravit tuto chybu, ke které došlo a která rozhodně podle názoru komise není odrazem vůle Eh, spolu legislativních orgánů, spolu zákonodárců. Eh, to znamená, že Spojené království, Irsko a eh, ty tři členské státy, které neprovádějí šengenské aky, jsme to nechtěli vyloučit. Nechtěli jsme říci, že osoby, které jsou držiteli povolení k pobytu či víz těmito státy, musí získávat výzum pro transit letiště šengenského prostoru. Prostě tady došlo k této drobné chybičce. Vypadlo to v rámci vyjednávání. V roce 2013 bude vypracována ta hodnotící zpráva, nechceme eh, čekat až do té doby. To je tedy odůvodnění tohoto drobného návrhu, který je možná poměrně složitý, technické povahy, ale podle komise tento návrh potřebný, aby se vyjasnil právní stav a právní situace držitelů povolení k pobytu a víz vydaných členskými státy, které jsem jmenoval. Tolik tedy v kostce paní předsedkyně k obsahu našeho návrhu. Samozřejmě eh, jsme připraveni zareagovat na případné dotazy. Thank you very much. Mnohokrát děkuji za tyto informace a nyní bych ráda předala slovo panu Filipu Jasinskému za radu a potom Louisu Michelovi. Good afternoon, Dobré odpoledne, dámy a pánové. Paní předsedkyně. Pro mě je těžké říct většinou, když hovořím k členům výboru Libu, tak říkám, že náhled rady na věc je spíše technické povahy. Často se to tak říká. Ale tady, kdybychom se pokusili tuto věc dát pod mikroskop, Vůbec to nesouvisí s politikou. Já jsem zamilovaný do vízového kodexu. Je to fantastický nástroj, který odsouhlasila tato sněmovna za pomoci rady. Každodenně napomáhá v životě lidem, kteří chtějí přijet do Evropské unie a také funkcionářům, úředníkům. A pokud vím, tak toto technické řešení by nám to mohlo pomoct ještě vylepšit. A ještě poslední věta. Měli jsme v radě příležitost vidět tuto věc dvakrát – Členské státy prakticky neprovedly žádné změny, líbilo se jim, co dostali od komise a já předpokládám, že v nadcházejících dnech se tato otázka dostane do Koreperu, tam bude formálně schválena. A neměli byste být překvapení, kdybyste viděli jednu drobnou změnu. Je to maličká věc, maličká oprava, které jsme si všimli a Komise souhlasí s tím, že bychom to měli naformulovat trošku jinak, ale v zásadě obsah byl podle názoru členských států v Radě zcela bezchybný a jsme rádi, že jsme tento návrh dostali. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A děkuji zejména za to, že říkáte, že jste zamilovaný do vízového kodexu. To bylo moc pěkné. A než přejdeme k Louisu Michelovi, chtěla bych říct, že jsme právě byli informováni o tom, že nemáme rumunské tlumočení. Já myslím, že to tak vzniklo na poslední chvíli před zaháním dnešního zasedání. Velice nás to mrzí. Můžeme jít dál? A nyní bych ráda dala slovo panu Luimu Michelovi, který je zpravodajem pro toto nařízení. A potom, pokud budete mít zájem, bude ještě čas na diskuzi. Bien, merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci vyjádřit poděkování komisi za velmi přesnou prezentaci tohoto změnového návrhu. Jak jste slyšeli, jde o návrh změny, která má omezený rozsah Jde tedy o omezenou změnu vizového kodexu. E, to bylo jasně upřesněno. Jde o úpravu, opravu technické, technické povahy o ustanovení, která se týkají e, transitních letišních víz. E, myslím, že je třeba říci, že tato Eh, změna nijak nezmění praxi v členských státech. To je důležité připomenout. Eh, změna nařízení počítá s tím, že státní příslušníci třetích zemí, eh, kteří jsou držiteli víza či povolení pobytu platného tedy a vydaného členským státem, který neprovádí či dosud neprovádí veškerá ustanovení Schengenu, Zaznělo zde, že jde o Spojené království, Irsko, Kypr, Bulharsko a Rumunsko, že tady Tyto osoby budou vyňaty z povinnosti eh, získat vízové, eh, pardon, získat letišní transitní vízum. Eh, podle toto nového ustanovení například státní příslušník Iráku a držitel víza vydaného Bulharska může cestovat bez transitního letišního víza přes šengenský prostor. Tato změna se zdá být logická, je skutečně zbytečné znovu kontrolovat někoho, kdo je již držitelem víza či Eh, či povolení k pobytu, který tedy již eh, byl podroben eh, kontrole a byl již vyhodnocen jakožto osoba, která nepředstavuje riziko nelegálního přistěhovalectví. Tento návrh kromě toho by měl snížit administrativní zátěž členských států. Já tady tento návrh podporuji, doufám v rychlou dohodu v této věci. A chci vám říct, že já sám bych byl rád, opět je tedy o, o Eh, opravou technické povahy, ale přece jenom to eh, se to promítne do toho, jakým způsobem zacházíme s lidmi, zacházíme s cestujícími a proto jsem proto, eh, abychom postupovali co možná nejrychleji. Myslím, že bude snadné dobrat se koncenzu v této věci, zaznělo to zde i z rady. Proto bych byl rád, kdybychom se pokusili Eh, tento návrh zvládnout eh, někdy koncem eh, listopadu. Zda bude možné to přijmout již do konce roku. To mi říká sekretariátu, že je přece jenom, to se přece jenom uvidí. Byl bych rád, kdyby, kdyby to šlo rychle. Jak zde zaznělo od zástupce komise, nemá to vůbec nic společného s tou plánovanou případnou revizí vízového kodexu, což má proběhnout někde za rok a půl, za dva roky samozřejmě nemá smysl tuto technickou opravu eh, odkládat až na tuto dobu. Nemám k tomu co dalšího říci, paní předsedkyně, protože zde vše již bylo velmi přesně popsáno. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A máme tady dvě žádosti o slovo. Nejprve paní Somer a pak pan Anču. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Velmi děkuji, paní předsedající. Moje otázky byly v zásadě již zodpovězeny tím, co bylo právě předloženo představitelem Evropské komise. Kdo vlastně udělal tuhle chybu? To by mě zajímalo. Protože ta chyba přece mi musela být nápadná už dříve. Možná, byste je to pochopitelné, že když se připravuje nějaké prováděcí nařízení k legislativě, tak v takovém případě v praktické realizaci je nápadné, že to někde nefunguje ale v zásadě bychom, v zásadě bylo možné se této chybě vyhnout. Byla to tedy chyba a proto by mě tedy zajímalo, kdo to způsobil. A představitel rady teď na závěr byl řekl, že je nadšen, že dva, dvakrát se, že se dvakrát, že se dvakrát zabýval touto věcí, ale přál se nějakou trošku jinou formulaci, pokud jsem tomu dobře byl rozuměla. Totiž bylo by velice hezké, kdyby parlament jako druhá polovina, ne, tak jsem tomu možná špatně rozuměl, ne, ne, vidím, že pan předseda, pan představitel rady tady eh, vrtí hlavou, takže to bylo jinak. Tedy zajímalo by mě, jaká ta formace tady byla. Podobně jako moji předřečníci se domnívám, že pokud je to pouze technická změna, tak to nepředstavuje žádné závažné problémy. Avšak přesto mám jednu otázku na komisi. Jak jsem tomu rozuměla, tak vedle této technické změny má být také něco vyškrtnuto, totiž odkaz na smluvní data do umluvy o Evropském hospodářském prostoru. Proč? Proč se to má stát? To bych se byla ráda rozvěděla. Děkuji. Thank you very... Mnohokrát děkuji. Zeptáme se komise a rady. A teď pan Anču, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit francouzsky, protože vzhledem k tomu, že Rumunsko nebylo přijato do šengenského prostoru, nemohli dnes dorazit naše tlumočníci. Nezůstali na hranicích. Ano, to byl žert. A co chci říct k tomuto tématu? Eh, tento návrh technické změny podle mého má i symbolickou hodnotu, kdy všechny členské státy, se všemi členskými státy eh, má být zacházeno stejně, nediskriminačně, ať už jsou členy šengenského prostoru či nikoli. Myslím, že to je e, určitá lekce pro proces přistoupení Bulharska a Rumunska k šengenskému prostoru. E, v širším rámci e, reformy zprávy řízení šengenského prostoru je třeba postupovat podle jasných standardů a pravidel. Myslím si, že tato navrhovaná technická změna je naprosto standardní, my podpoříme, tak, aby bylo vše v pořádku, ve výzovém kodexu. Děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji. Já opravdu doufám, že to nemá mít žádný symbolický význam a že to nebude mít žádný dopad, to, že tady nemáme tlumočení paní Ždanoka. Tam by se také chtěla vyjádřit. Ano. Ano. Já jsem také měla celou řadu otázek. Ale po vystoupení zástupce komise a rady jsem už slyšela odpověď. Naše skupina může podpořit všechny návrhy. Myslím, že nám to pomůže, že to pomůže cestujícím. Ale chci využít této příležitosti a chci se podělit o své vlastní zkušenosti. Když jsem se před týdnem vracela ze Štrasburku, Kvůli počasí jsem musela dělat přes Helsinky a tam vůbec nebyla transitní zóna. Museli jsme úplně odejít z letiště, takže na letištích možná jsou trošku problémy a možná, že komise by tomu mohla věnovat pozornost. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pan Tianta Felides. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem jen poděkovat komisi a radě za velice jasné vysvětlení. A chci také říct, že Naprosto souhlasím s postupem, který nám vysvětlil zpravodaj. Moje země, Kypr, by se byla připojila k Schengenu, nebýt problémů, které působí rozdělení ostrova. A samozřejmě okupace části ostrova. Nicméně tuto opravu, tuto úpravu může naše skupina podpořit. Děkuji. Ano, vidíme, že tady široká podpora, ale byly tady ještě otázky a žádosti o vyjasnění. Byly učeny radě i komisi a myslím, že bychom nejprve dali slovo komisi a potom zástupci rady. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve tedy otázka, ta milionová otázka, kdo eh, nese venu za tuto chybu, eh, nestracíme eh, tím eh, čas. Komise řekla, že vystoupila se svým, se svým návrhem, dále jsou zde spoluzákonodárci. Možná bychom mohli hájit, možná bychom to mohli vynět eh, naše juristlingvisty, tě to nejsou zastoupeni, nemohou se bránit. No ne, ale vážně, já si myslím, že prostě během vyjednávání někde, když dochází k dočišťování textu, v některém odstavci se řekne členský stát, v jiném členský stát EU a potom že ty okamžik se řekne, ten text by měl být eh, koherentní eh, a prostě, prostě to vypadlo, ale myslím, že eh, nemá smysl se pídět potom, kdo tady za tu chybu může. Pokud jde o odkaz na Evropský hospodářský prostor, ten je možný nyní vyškrtnout proto, že v článku 3 v tom přepracovaném znění podle našeho návrhu už nyní budou pokryty všechny členské státy, ať už jsou členskými státy eh, šengenského prostoru, či stojí mimo šengenský prostor, jako Spojené království a Irsko, či členské státy, které se stanou členy šengenského prostoru, ale zatím eh, jeho členy nejsou. Dále eh, Pojem členský stát šengenského prostoru pokrývá také přidružené země, jako je Island. Proto tady nyní eh, s tím přepracovaným zněním, které nyní navrhuje komise, již nepotřebujeme tento odkaz na dohodu o evropském hospodářském prostoru. Eh, vše, na co se vztahoval tento odkaz, nyní spadá pod to nové znění, to znamená, svým způsobem by bylo redundantní tam tento odkaz na dohodu EHP zachovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, a ještě Děkuji mnohokrát ještě stručně za polské předsednictví pan Jasinsky. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně, děkuji za relevantní dotaz paní Zomerové. Já vás mohu bezprostředně informovat, že to vyřešíme neformálně, prostě projedná na úrovni koreperu, ale také jsme eh, zjistili, věřili jsme to, právě jsme to dozvěděli od komise, tedy slyšeli od komise, že jde o technickou úpravu preambule, eh, bodem 10 a 11, tam je odkaz na články 2, 2, 3 a 3, 2. Eh, zdá se, že tam to úplně neodpovídalo. Nyní jsou to články 3, 1, 4, 1. jde o čistě technickou technickou poznámku. Když jsem řekl, že se to změní, eh, mění, tak eh, vlastně se to mění pouze na správný odkaz na eh, akt přistoupení. O nic jiného nejde. V zásadě, co je klíčové, článek 1, který, který je vlastně tím obsahovým článkem, který obsahuje věcně, ten návrh zůstává nezměněn. Děkuji a nyní ještě pan zpravodaj chce k tomu něco říci, pan Michel? No jenom opravdu velmi stručně, děkuji mnohokrát komisi a radě Děkuji také účastníkům diskuse za jejich eh, vyjádřenou podporu eh, pro tuto technickou změnu. Eh, v nejbližší době předložím členům výboru LIPE návrh zprávy, který bude možné projednat během některé z příštích schůzí velmi rychle. Pomyšlel jsem na konec listopadu, tak aby tato věc mohla postupovat co nejrychleji. Vzhledem k tomu, že tady evidentně je v této věci konsenzus, Měli bychom tedy postupovat rychle a odstranit tuto technickou chybu v naší legislativě. Děkuji mnohokrát. Pokusíme se tady uzavřít tento, tuto věc do konce roku, jak zmiňoval zpravodaj. A nyní se tady podívejme na další bod našeho pořadu jednání. Jde o změnu nařízení s cílem zahrnout Kaliningradskou oblast a některé polské správní celky do způsobilé pohraniční oblasti. Naším zpravodajem je pan Triantifilides, kterému dávám slovo a poté se vyslechneme zástupce komise a předsednictví a proběhne diskuse. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jako u předchozího bodu, tato zpráva je v zásadě jednoduchá a není kontroverzní. Naším cílem je odstranit překážky dlouhodobých sociálních, společenských, hospodářských a kulturních vazeb mezi obyvateli Kaliningradské oblasti a oblasti, která přilehlá. Jde o pozemní hranice určitých členských států. Chceme vymezit pozemní nebo eh, oblast pro malý pohraniční styk. A chceme pozměnit nařízení, abychom umožnili, že celá Kaliningradská oblast i širší oblast na hranici s Polskem bude považována za oblast malého pohraničního styku, abychom se vyhnuli roztříštění stávajících administrativních obvodů, abychom zajistili, že obyvatelé z tohoto obvodu nebo z této oblasti se budou moc snadno pohybovat, aniž by museli dodržovat nějaké vízové požadavky. A návrh se předkládá proto, protože jednotlivé iniciativy Evropské unie, které už byly zavedeny k usnadnění pohybu obyvatel Kaliningradské oblasti, například transitní doklady, a dohoda o usnadnění vízového styku mezi Evropskou unii a Ruskem z roku 2007 nevyřešili eh, vytlačování obyvatel Kaliningradské oblasti na okraj společnosti. A já proto mohu podpořit tento návrh z několika důvodů. Za prvé, napomáhá pohybu osob z tohoto regionu. Nadále posiluje dobré sousedské vztahy mezi EU a těmito třetími zeměmi, které leží na vnějších hranicích. A samozřejmě to také přispívá k rozšíření prostoru svobody a prosperity za hranice Evropské unie. A proto jsem se rozhodl, že nepředložím žádné pozměňovací návrhy. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní předám slovo komisi. Ano, děkuji. Mnohokrát děkuji. Já mohu být velmi stručná. Já mohu jen přivítat tento návrh usnesení, protože může podpořit návrh komise a mohu znovu za komisi potvrdit, že my to považujeme za jednorázový případ, který rozhodně nevytváří precedent pro žádné další návrhy. Mnohokrát děkuji za velice stručné vyjádření a nyní dostává slovo zástupce předsednictví. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, já musím říct, že je poněkud matoucí, že tady vystupuji dnes po druhé, ale já to ještě trošku víc zkomplikuji, protože všechny věci, které spadají do pole působnosti vašeho výboru, spadají i do mé působnosti, takže tím jsem velice poctěn. K tomu Kaliningradu. Krátce, jak to vypadá. 27. října rada víceméně řešila, vyřešila tuto otázku na úrovni ministrů. A tady jsem velice ráda, tady mluvím jako zástupce předsednictví, ale musím také poděkovat za polskou delegaci, to je zřejmé. Chceme poděkovat za to, že jsme vždy měli jasné informace. Předsednictví se domnívá, že toto je příležitost prospět bona fide cestujícím, kteří by mohli využít těchto cestovních dokladů ve větší míře, než je to možné teď. Ale rád bych upozornil poslance na dvě záležitosti, které jsou zásadní pro to, abychom pochopili politickou část rozpravy v radě, která probíhá v posledních dvou měsících. První věc je návrh společného prohlášení, který byl schválen minulý týden v radě a v komisi. A v tomto společném prohlášení je jednoznačně uvedeno, že protože teď stojíme před výjimečnou a bezprecedenční situací, musíme věnovat pozornost tomu, jak to vlastně bude probíhat. Neboli potřebujeme nějaký mechanismus podávání zpráv a to je velice důležitá součást řešení, na kterém se dohodly členské státy a komise. Druhá součást tohoto řešení na politické úrovni je společné prohlášení, které předložila polská delegace. A Polsko v zásadě uvádí, že Polsko zajde ještě dál, než je to, co vyplývá z nařízení o malém pohraničním styku z roku 2006 a budeme především věnovat pozornost tomu, že toto rozšíření nikdy nebude považováno za kontroverzní. Lidé, kteří mají na starosti ochranu, bezpečnost a migraci v této oblasti, se zaměří především na to, že toto je výjimečné řešení. A opakuji, a už jsem to mohl říct posledně, jsem ve vašich rukou a pokud budete mít dotazy, pokud budu moc s něčím pomoct, jsem k dispozici. Děkuji vám. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, ano. Máte slovo a pokud se hlásí ještě někdo další, dejte nám vědět. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem nepochopil, že mám být první. Já jsem stínovým zpravodajem pro tuto zprávu za skupinu LD a především bych chtěl poděkovat panu Triantifilidisovi, protože odvedl výbornou práci. Ono je to taková omezená záležitost. Začlenění Kaliningracké oblasti a určitých polských obvodů do pohraniční oblasti, která sem spadá, bude ku prospěchu nejenom občanům Kaliningradu, ale je to také důležité pro ekonomiku celého regionu a to je zřejmé. A já myslím, že to můžeme brát tak, že je to takový e, přístup na základě real politik a myslím, že bychom to měli podpořit. Je velice dobré, že v rámci příprav probíhala dobrá spolupráce a znamená to, že já mohu plně podpořit tuto zprávu. Nemám v úmyslu předkládat žádné pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, pan Bosutil. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Jen bych chtěl potvrdit, že ELS také podporuje tuto zprávu i to, co udělal pan Triantifilides. Souhlasíme s tím, že tento milion obyvatel Kaliningradu by se měl vyhnout izolaci a proto bychom měli podpořit tento návrh. Spokojená je dokonce polská delegace, tak proč to nepodpořit? Děkuji. Dobrá, děkuji. Paní Zanuka? Ano, velmi krátce. Já už jsem to říkala, že jsme o tom mluvili poprvé. Já tuto věc plně podporuji. A protože jsem členka delegace pro vztahy s Ruskem, my známe ty problémy, víme, jak to vypadá na hranicích. Takže tato věc situaci skutečně usnadní a děkujeme za to, že jste s tím přišli. Mnohokrát děkuji. Pokud už se nechce vyjádřit nikdo další, já myslím, že můžeme jít dál. Tady v zásadě nejsou žádné nezodpovědné otázky, nejsou tady žádné žádosti o další vyjasnění. Takže další bod je, ano, ještě jedna věc. Máme tady lhůtu pro pozměňovací návrhy, děkuji mnohokrát, což je středa 9. listopadu v poledne. A je tady ještě poznámka, že pozměňovací návrhy nemohou být ve formátu AT4AM a proto musí být ve formátu Word. A hlasování ve výboru proběhne na konci listopadu a naším cílem je zařadit tento bod na program plenárního zasedání v prosinci. Tak to je nyní vše. Takže teď můžeme přejít dál na bod 5, což je zpráva o občanství EU za rok 2010. Týká se to odstranění překážek pro výkon práv občanů EU. A naší zpravodajkou je paní Ždanoka. A já bych ji nyní předala slovo, aby nám tuto zprávu shrnula. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Jak vidíte, jde o stanovisko výboru Libe ke zprávě petičního výboru já jsem s okolností zároveň členkou petičního výboru a jsem také stínovou zpravodajkou zprávy paní Valean za svoji politickou skupinu. Zde jsem tedy zároveň navrhovatelkou stanoviska a doufám, že naše spolupráce bude, bude dobrá, dostatečně dobrá abychom mohli předložit užitečné návrhy. Mé stanovisko obsahuje šest bodů. Začnu v posledním z nich, kde se říká, že komise není příliš aktivní při řešení případů porušování práv občanů. A Vyzýváme zde komise, aby postupovala s větší iniciativou. Jakým směrem ovšem? zaprvé jde o problematiku volného pohybu a překážky v oblasti volného pohybu. V bodě 3 stanoviska Vyjadřujeme své znepokojení ohledně nedostatečného uplatňování stávajících směrnic, zejména pak směrnice o volném pohybu, což způsobuje řadu problémů s volným pohybem a dalšími právy občanů EU. A proto žádáme všechny strany, aby správně a úplně provedly a uplatňovaly AKY druhý problém poté. se týká uplatňování volebního práva. Jak víme, občané EU, kteří mají pobyt eh, v jiném eh, členském státě, teoreticky mají právo účastnit se komunálních a evropských voleb, ale stále přetrvává řada problémů s prováděním tohoto práva. Zde zdůrazňujeme, že, stále, že stále počet občanů EU, kteří uplatňují toto své volební právo, pokud mají pobyt mimo svoji zemi původu, že tady jejich počet je velmi nízký. To znamená, v této věci přetrvává řada problémů víme, o jaké problémy jde. Jde o problémy technické a administrativní povahy. Žádáme rovněž komise a členské státy, aby podpořili účast ve volbách. Další problém v oblasti uplatňování práv se týká kategorie osob bez státní příslušnosti, které mají trvalý pobyt v členském státě a jde o svého, svého druhu opět eh, právo volební a jeho výkon. Zde apelujeme na eh, evropské instituce a členské státy, aby sladili práva eh, státních příslušníků třetích zemí, zemí kteří, mají, eh, kteří mají trvalý pobyt v členském státě, aby tedy jejich práva sladili s právy evropských občanů. Eh, v této souvislosti také apelujeme na členské státy, aby plně prováděly doporučení mezinárodních organizací, pokud je o sladění volebního práva zejména práva volet v komunálních volbách. A ještě jedno doporučení, které je obsaženo v bodě 4 návrhu stanoviska. Jde o právo na konzulární ochranu v případě, že státní příslušník členského státu EU potřebuje takovou ochranu a jeho členský stát eh, v dané třetí zemi nemá konzulát. V takovém případě existuje právo na konzulární ochranu poskytnutou jiným členským státem, který je v dané zemi zastoupen. Toto jsou tedy hlavní body mého návrhu. Jde o návrh stanoviska našeho výboru ke zprávě vypracovávané ve výboru petičním. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní zbývá prostor pro diskuse. Nejprve paní Zomerová. Děkuji, paní předsedající. Ráda bych přece jenom přinesla několik komentářů k té zprávě. A sice domnívám se, že že tématem je zpráva o unijním občanství, méně před přepořa, překážek pro využívání práv občanů Unie, pokud tomu dobře rozumím. Proto, jak já tomu rozumím, Některé věci v té zprávě nemají co dělat. Například bod druhý, ve kterém se mluví o situaci lidí bez státu, bez státní příslušnosti, to s, s unijním občanstvím nemá nic společného. A stejně tak v bodu jedna, v té poslední půlvětě, kde se hovoří o příslušnících třetích států se stálým pobytem v v EU, tak to mi zní docela dost podezřele a nebezpečně. Z mého pohledu to vůbec není únosné. Co se mi naopak líbí, tak to je bod třetí tedy znepokojení s, nedostatečný, s nedostatečnou implementací směrnice především o volném pohybu, ano, a v zásadě bychom měli také zmínit směrnici o službách, ale ta nemá až tak moc dočinění s tímto výborem. V bodu 4 je názor, že komise a členské státy by se měly postarat o to, aby občané Unie, které jsou v jiném členském státu než ve svém vlastním, by také měli mít možnost jít volit do Evropského parlamentu a do komunálních eh, voleb. Já to nevím, co by tedy měla dělat komise, protože to je úkolem členských států. Je to úkolem regionů a především obcí, které z pravidla takovéto volby organizují. To znamená, tady by se to asi mělo změnit. A potom v šestém bodu, tak tam je pro mě otevřenou, tam, pro mě, tam je to upřímně řečeno pro mě trošku vágní. Tady se domnívám, že buď bychom měli uvést nějaké konkrétní příklady, a nebo bychom takovýto paušální od, odsudek měli vynechat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Zdá se, že pan Ilčev ještě k tomu chce něco doplnit a poté ještě další. Děkuji, paní předsedající. Hovořím jako stinový zpravodaj Alde. Nejprve chci poděkovat naší navrhovatelce, paní Ždanoka, za její práci. Ze všech těch důležitých bodů bych se zaměřil především na bod 3. Za prvé, cirka 25 všech petic, které dostáváme, se týkají problematiky volného pohybu. Jistě na tento problém budeme narážet i v nadcházejících měsících a letech. V tomto roce občané každým dnem naraží na více překážek. Je to proto, že není, nejsou plněny aktuální směrnice a nařízení, které jsou již platnosti. Proto musíme apelovat na komisi, aby velice bedlivě sledovala, eh, sledovala plnění příslušných právních aktů. Dokončení této eh, zprávy bude jistě eh, vítanou příležitostí pro zintenzivnění těchto snah s podporou komise. V některých, některé členské státy se chovají, jako kdyby neexistovala vůbec směrnice o volném pohybu, nebo jako by nemuseli dodržovat. V dobách krize musí být členské státy EU proaktivní v oblasti eh, dodržování základních práv a svobod, protože jde o základ moderní společnosti. Bohužel ovšem jsme svědky eh, trendu k oslabování občanských práv ze strany členských států. A tato zpráva vysílá některé opravdu znepokojivé signály. Dále romská problematika eh, i při, té aktuální, eh, i při aktuálních eh, romských strategií v jednotlivých členských státech, co se zbývá na evropské úrovni, je třeba, aby se členské, členské státy obzvlášť zaměřily na sociální začlenění romských dětí, což je nejrychlejší cesta, jak zaintegrovat příslušníky této menšiny do společnosti. Ale varovné signály, eh, které obsahuje tato zpráva, eh, svědčí o tom, že eh, integrace může, Romů může proběhnout dopředně tehdy, pokud bude s touto skupinou rovnoprávně zacházeno v těch zmiňovaných oblastech. Dále, pokud je o občanská práva, zejména v případě, že občan členského státu pobývá eh, v jiném členském státě našeho domovský. Často občané nejsou dostatečně informováni o těchto svých právech. Je třeba tady eh, dobře provádět eh, informační systém, zejména v případě, že občané narážejí na popíraní práv, až v oblasti pobytu, manželského stavu, zdrav, zdravotní péče a tak dále. Co je obzvlášť znepokojivé, že stávající administrativní postupy v některých členských státech jsou eh, natolik časově náročné, že někde se v podstatě eh, to rovná upření práva. Eh, jde o prostou byrokracii a byrokratickou překážku, ale měli bychom s tím patřičně tedy nakládat. Doufám, že s pomocí všech dalších kolegů se nám podaří zlepšit situaci evropského občana a že eh, vyšleme touto zprávu opravdu jasný signál. Děkuji. Mnohokrát děkuji za připomínku a paní Alfano. Děkuji vám, pane, paní předsedající. V tuto chvíli nechci, nechci opakovat vše, co již bylo řečeno a kolega Ilčev už řekl velice mnoho důležitých věcí, avšak nejprve bych paní chtěl poděkovat za ten návrh paní Stanoka, respektive za ty návrhy, ale chtěl bych poukázat na to, že podle mého názoru bod třetí tohoto textu by měl být pozměněn. A sice jedná se zde o volný pohyb osob, občanů EU a jejich rodin. Jak už řekl pan Kirchev, jedná se tady o celou řadu problémů v této oblasti, především s ohledem na Romy. Ale existuje tady ještě jeden další aspekt, který je právě třeba tak zohlednit. A sice týká se to lesbiček a homosexuálů. Je velice mnoho států, kteří Romům, ale také lesbičkám a gejům neumožňují volný vstup. A jde o to, aby tito občané neměli, nemuseli mít žádný strach že tak říkají, budou proklepnuty v tomto ohledu, protože jedná se přece o členské státy o, a proto bych to už v tuto chvíli chtěl říci, že do tohoto, na tomto místě uplatním několik pozměňovacích návrhů. A někteří mi kolegové mě ještě přitom podpoří. Děkuji. Eh, Madame Papadopoulou. Děkuji paní Papadopoulou jako další. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, διάβασα προσεκτικά τη γνωμοδότηση και θα ευχαριστήσω την συγγραφέα. Děkuji, ten text stanoviska jsem se velice pečlivě přečetla a chtěla bych poděkovat paní kolegyně pro, paní kolegyně pro její práci za její práci. Rozhodně bych, přitom jsem se soustředila především na práva občanů EU a nikoli na práva příslušníků třetích států, neboť k tomu existuje celá řada směrnic a předpisů. Ona příslušná směrnice se musí soustředit především na práva občanů EU, tak, aby tyto, tyto se skutečně mohly pohybovat svobodně. A co se týče té zprávy o unijním občanství 2010, tak tady jde o to, že Tito občané jsou vystaveni mnohým překážkám, ať už jsou to ekonomického charakteru, ať už jsou to podnikatele a nebo spotřebitele, vždy při uplatňování svých práv narážejí na překážky. A cílem je, aby tyto přednášky zaprvé byly identifikovány a potom odstraněny. Bez ohledu na to exist, Ono je to tak, že nechybějí předpisy, nejbrž kde to hapruje, tak to je provádění těchto předpisů, tedy jakým způsobem se garantuje občanům, aby svých práv mohli využívat. Ta zpráva roku 2010 stejně tak zřetelně ukázala, že stávající předpisy by měly být ještě přizpůsobeny a rozšířeny, a nebo by měly být také radikálním způsobem reformovány, tak, aby různé socioekonomické a technické skutečnosti také našly své vyjádření v tomto textu a je právě, jde právě o to, aby podle, v souladu s tím mohlo být provedeno přizpůsobení těchto předpisů protože mnohdy se stává, že občané svá práva ani neznají. Já jsem spravodajkou z, za, o občanských právech z, pro rok 2013. A tady se musíme soustředit na to, jakým mohou být evropští občané informováni o tom, jaká, co ta občanská práva v praxi znamenají a jakým způsobem je možné je naplňovat. Protože tady nesmíme nechat občana neznalého. A stejně tak můžeme poskytnout při vnímání těchto práv také určité usnadnění. Dejme tomu, namísto abychom se soustředili na práva členských států a jejich příslušníků, tak se především musíme zabývat občanskými právy uvnitř EU. A přitom mám na mysli třeba Kypr. I tady je to právo na volný pohyb omezeno. Takové právo tady není a z tohoto důvodu se nemůžeme volně pohybovat. To je věc, kterou bych zde skutečně chtěla v, přítomni, v přítomnosti všech kolegů a kolegyň říci. Já nevím, kolik z vás to ví, že já jako kyperská občanka se nemohu pohybovat volně sem a tam z jednoho konce, na, z jednoho konce ostrova na druhý. Tady skutečně existují omezení. A pokud se zabývám texty týkajících se třetích členů, tak vidím, že tady tragická koronie, ironie, protože Tady jsou pošlapávána plána, eh, práva občanů EU a já to vnímám na svém vlastním ostrově. A v tomto smyslu bych eh, uplatnila pozměňovací návrhy a soustředil bych se na to, aby občané byli lépe informováni o svých právech, tak aby jich mohli využívat. Děkuji vám. Děkuji. Já bych rád poděkoval zpravodajce a chci říct, že společně s naší skupinou i s ostatními stínovými zpravodaji chystáme pozměňovací návrhy. Ovšem na první pohled si myslím, že ten text je v pořádku, je vyvážený a v zásadě naše skupina celou věc podpoří. Mnohokrát děkuji za všechny připomínky. Byly tady určité sporné body, byly tady určité návrhy, A proto předám slovo paní Štanoka, aby nám k těm návrhům něco řekla, tak jakým dotazům, které tu zazněly. Ano. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji všem stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří předložili návrhy. Děkuji vám všem. Já jsem otevřená vůči diskuzi. Mohu se zamyslet nad tím, že bychom vaše pozměňovací návrhy do tohoto krátkého dokumentu zapracovali. Ano? Především se musíme zamýšlet nad právy občanů v Evropské unii. Já myslím, že toho se právě toto stanovisko týká. Ale pokud chceme upozornit na určité věci, které vyvolají obavy, zejména v souvislosti s právem na svobodný pohyb, rozhodně uvítám vaše návrhy. Toto je stanovisko výboru LIBE. A proto, když zohledníme skutečnost, že případná další práva, která bychom změnili, třeba smlouva podle směrnice o službách a dalších směrnic, nakonec budou v textu zprávy. Ale nejde o to, aby něco takového navrhoval náš výbor, výbor Libe. Pokud se nemýlím, pokud se pletu, tak o tom ještě můžeme mluvit a můžeme ten náš návrh upravit. Ano, rozhodně souhlasím a rozhodně vítám váš návrh, abychom zmínili specificky problém Romů. To rozhodně vítám. A promluvíme si o tom. Roma a podobné kategorie čelí specifickým problémům, konkrétním problémům, zejména pokud je o volný pohyb párů. Takže toto můžeme uvést konkrétněji. Pokud jde o to, že zmiňujeme osoby bez státní příslušnosti a státní příslušníky třetích zemí. Tady musím připomenout, že podle definice státních příslušníků třetích zemí tam nepatří jenom cizinci, ale také osoby bez státní příslušnosti, osoby, které nemají žádnou státní příslušnost. A celkově jde o ty, kdo mají trvalé bydliště v Evropské unii. Mluvíme pouze o takovýchto osobách. A tyto kategorie osob samozřejmě mají určitá práva, jejich práva pokrývá směrnice 8.9. Ale pokud mluvíme o jejich právech jako právech občanů s trvalým pobytem, kteří se mají začlenit do života místní komunity a příslušného regionu. Mluvíme o místních volbách. Podle mého názoru a podle názoru naší politické skupiny musíme touto cestou jít. Samozřejmě můžeme mluvit o formulacích, ale Tato záležitost představuje další aspekt občanství EU ve vztahu k občanům jiných zemí. A mluvíme o právech, která se pojí s občanstvím v EU v celé Evropské unii. A my se domníváme, že musíme zmínit i další osoby s trvalým pobytem, a musíme vyvážit jejich práva a práva občanů. A pokud jde o odkaz na komisi, samozřejmě o tom můžeme mluvit. Ale pokud je o ten konkrétní výbor, eh, problém, který máme v petičním výboru, a já děkuji kolegům, kteří to zmínili, když občané jiného členského státu měli problémy při uplatňování svého volebního práva, pokud nežili v členském státě, který je státem její státní příslušnosti, vznikají byrokratické problémy a komise, co by ochránce smlouvy a v tomto případě také ochránce doložky, která uděluje občanům EU toto právo, podle mě musí být zmíněna vedle členských států, aby se o to postarala, aby si toho byla vědoma, tohoto problému. ale také je to otázka, o které ještě můžeme mluvit. Takže já jsem otevřená vůči další diskuzi, vítám všechny pozměňovací návrhy. A budeme pracovat podle časového plánu, který nám předloží naše předsedkyně. Ano, jistě budete mít ještě dotazy na stínové zpravodaje. Komise by k tomu chtěla něco říct a vím, že Sára Latfordová by také něco chtěla říct. Prosím, máte slovo. Paní Latvordová. Já se velice omlouvám, že, mi, že jsem neslyšela prezentaci. My právě uzavíráme tento bod. To už bylo poslední zhrnutí. Takže já jsem přišla ještě později, než jsem si myslela. Velice se omlouvám. A proto eh, se ptám, jestli k tomu chcete něco říct. Můžu stejně něco rychle říct? Ano, můžete. Dobře, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, a opravdu se omlouvám. Chtěla jsem jen podpořit stanovisko paní eh, Ždanoky ke zprávě paní Valán ve výboru Pety. Viděla jsem, čím se výbor Pety zabývá, já konkrétně se zabývám problémy lidí v souvislosti s povolením pobytu, s tím, jestli by dostali nebo dostali víza, protože jsem z Británie, mám v Londýně celou řadu voličů, kteří mají rodinné příslušníky, kteří potřebují šengenská víza, vím, že s tím se pojí také problémy. A mám také řadu voličů, kteří mají problémy s uznáním manželských svazků anebo registrovaných partnerství ve Spojeném království, když se někam přesunou. Jsme si všichni vědomi toho, jak obrovským problémům naše občané čelí. A v roce 2011 je to skutečně nepřijatelné. Řadu let poté, co vznikl pojem evropské občanství. Sedm let po schválení něco o volném pohybu. V rámci spolurozhodování by to bylo lepší. Samozřejmě nicméně je tady pořád tolik praktických překážek, kterým lidé čelí. A když vidíme, co všechno se děje v Evropské unii a v eurozóně, jaké další problémy máme, bylo by opravdu dobré, kdybychom dokázali našim voličům ukázat, že tato část evropského projektu opravdu funguje. Funguje tak, jak má. A já bych chtěla vyzvat Evropskou komisi, a já vím, že sleduje, jak probíhá implementace v členských státech, ale já myslím, že musí být opravdu přísná, musí trestat za porušení předpisů. Nemůžeme rok za rokem říkat, je to strašná situace a Máme velké mezery v implementaci. Opravdu musíme slyšet, že komise dělá, co má, že stíhá členské státy v případě, že kladou nepřijatelné překážky volnému pohybu. A k tomu patří také uznávání rodinného stavu příslušných osob, včetně manželských svazků osob stejného pohlaví a registrovaných partnerství. Nemůžeme se vymlouvat na to, že rodinné právo spadá pod pravomoci členských států. Volný pohyb spadá pod Evropskou unii a už nestačí slova od Evropské komise, těch už jsme slyšeli hodně. Musíme skutečně vidět, že se něco děje z hlediska uplatňování těchto předpisů v členských státech. Děkuji mnohokrát, děkuji. Já myslím, že téměř všichni zmiňovali problém s implementací směrnice o volném pohybu. A já bych nyní požádala zástupce komise, aby odpověděl na otázku, nebo zástupkyně komise. Paní Georgiodu, prosím, pokud se nepletu. Děkuji. Ano, skutečně cílem zprávy o občanských právech bylo právě zahájit této snahy z hlediska identifikace a postupného odstranění veškerých překážek, které brání uplatňování práv občanů. V roce 2013 to bude 20 let eh, od zavedení eh, instituce evropského občanství. Eh, cílem této zprávy bylo přispět k tomu, aby občané skutečně měli možnost efektivně provádět svá práva. My se těšíme na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem na dalším prohlubování tohoto procesu. Pokud je o konkrétní témata, která jsou zmiňována v návrhu stanoviska, především komise se je vědoma toho, že situace osob, které jsou příslušníky národnostních menšin a které eh, mají trvalé pobyt eh, v členském státě, jehož nemají občanství, je citlivé téma. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že podmínky pro nabití a ztrátu občanství členského státu jsou upraveny výhradně legislativou členských států. Každý členský stát má volnost upravit podmínky pro udělování občanství, a to i e, osobám bez státní příslušnosti. Komise, komise tedy do těchto souvisejících otázek nemůže některak zasahovat. Dále členské státy mají výlučnou pravomoc stanovit a upravovat účast takových osob, které nejsou eh, občany eh, daného státu, pro jejich účast eh, ve volbách. Evropská legislativa reguluje práva občanů pobývajících mimo svůj domovský členský stát um, účastnit se voleb komunálních a voleb do Evropského parlamentu, jakožto kandidáti, jakožto voliči, v případě, že nemají tedy eh, občanství daného státu. Ale pokud je o účast v komunálních volbách ze strany osob, které nemají status evropského občana, to je věc, která spadá mimo rámec AKY. A pokud je o provádění práv občanů, práv, eh, která zakládá smlouva a směrnice o volném pohybu, eh, komise uplatňuje rigorózní politiku vynocování těchto práv, která již přinesla značné výsledky. Vedeme bilaterální strukturálně dialog s členskými státy, po čemž většina členských států změnila či nyní mění svou legislativu, aby zaručila plný soulad se směrnicí o volném pohybu a také eh, dopodrobná sledujeme další vývoj, tak abychom měli jistotu, že tyto členské státy skutečně plní, co slíbily. A pokud je o členské státy, které zatím ještě nesplnili tento cíl, jsme zahájili řízení pro eh, porušení předpisů. Eh, od dubna do října jsme zahájili řízení proti 12 členským státům s tím, že šlo o celou škálu témat, eh, včetně, včetně pobyt rodinných příslušníků a partnerů určité osoby a také záruk před vyhoštěním. Ovšem neustáme na Vavřínech i nadále. Bděle monitorujeme situaci tak, aby pravidla volného pohybu byla skutečně plně prováděna v celé Evropské unii. Pokud je o volební právo, ve zprávě občanství a také ve zprávě o volbách do Evropského parlamentu, která byla Eh, přijímána zároveň, jsme eh, zjistili několik překážek, které brání občanům eh, v efektivním uplatňování jejich volebního práva, například podmínky pro registraci nebo nedostatek informací o mechanismu uplatnění práv. Zahájili jsme dialog s dotčenými členskými státy a několik členských států již oznámilo, že změní svoji legislativu. Se zbylými členskými státy jsme nadále v kontaktu tak abychom eh, měli jistotu, že jsou plněny závazky a evropská legislativa. Jak víte, eh, vznikl návrh, aby se rok 2013 stal rokem evropských občanů. To bude velice vítaná příležitost nastolovat právě tyto otázky, otázky také volebního práva, svobody pohybu a tak dále. Děkuji mnohokrát v této diskusi můžeme pokračovat, až se budeme věnovat návrhu Evropského roku občanství. Jenom bych ještě připomněla, že lhuta pro poznací návrhy je 16. listopadu v poledne a hlasování ve výboru LIBE o tomto návrhu stanoviska je plánováno na 5. prosince. S tím, že tady ještě jednou lhuta pro poznací návrhy 16. listopadu. Nyní, vzhledem k tomu, že pan Kerkhope dorazil, můžeme projednat používání údajů ze jména evidence cestujících EU PNR, což je náš další bod pořadu jednání. Jak víte, tuto věc jsme již projednali 13. července. Jenom bych připomněla, že jde o nový návrh po návrhu z roku 2007, tedy před eh, Lisabonem a stanoviska různých organizací, včetně EDPS, pracovní skupiny pro 29, agentury pro základní práva, ČSVČ, byla rovněž poskytnuta a vypracována. Hlavním tématem v těchto zprávách je rozsah a účel, eh, omezení řádné definice, proporcionalita, ochrana, eh, ochrana údajů, Eh, doba uchovávání údajů a tak dále. A nyní dám slovo panu zpravodaji Kerghopovi, poté komisi a radě a poté, poté nastane diskuse. Takže prosím, máte slovo, pane Kirchhope. Děkuji, paní před... Děkuji, paní předsedkyně. Než začnu, abych vám podal aktuální informace, Chtěla jsem také uvést alespoň orientačně termíny, které nám tak trošku zatím v diskuzi chyběly. Za prvé, já navrhuji po velice úspěšné návštěvě ve Spojeném království, kde jsme chtěli zjistit, jak se tam řeší otázky údajů a hranic v kontextu PNR. A bylo tam několik kolegů 27. listopadu bych chtěla svolat zasedání pracovní skupiny se stínovými zpravodaji. Tam si vyslechneme celou řadu příspěvků, uslyšíme názory na to, jak systém PNR funguje a možná, že také uslyšíme odpovědi na některé z těch nejobtížnějších otázek v souvislosti s tím, jestli tyto věci jsou vhodné a žádoucí. A to bude až 27. listopadu. V současné době mám v úmyslu předložit zprávu 10. ledna, přičemž lhůta pro pozměňovací návrh by byla 20. ledna a o návrhu zprávy by se hlasovalo v únoru. Vypadá to, že to ještě hodně daleko, ale ono to zas tak daleko není. A my jsme vždycky říkali, že to chceme udělat pořádně, nechceme to uspěchat abychom vyhověli nějakému napjatému programu předsednictví. Takže takto orientačně vypadají data. A teď, paní předsedkyně, jak to vlastně vypadá celkově. Jsem rád, že máme další příležitost mluvit o věci, která je podle mě důležitá. Od té prvotní diskuze už uplynulo několik týdnů. Od té doby také proběhla druhá schůzka stínových zpravodajů. A po poslední schůzce a po celé řadě velice prospěšných zpráv a setkání, na kterých jsem byl já, abychom se dál věnovali tomu, o čem mluvili stínoví zpravodajové, chci zdůraznit určitá témata, která, abych tak řekl, představují stavební kameny celé této věci a současně také problémy nebo oblasti, které představují problémy. Za prvé, otázka decentralizovaného nebo centralizovaného systému. Skutečnost je taková, paní předsedkyně, že podle názoru některých lidí je lepší nebo nutný centralizovaný systém. Když se podíváme na to, kolik by to stálo a kde by ten systém byl, a s jakými politickými tématy by to mohlo souviset, prostě to v současné době není realistický návrh. Nicméně, ve směrnici jsou určité pokyny, které povedou k tomu, že bude platit stejná úroveň bezpečnosti, zabezpečení a ochrany v celé Evropě. Nebude to sice centralizovaný systém jako takový, ale povede k vytvoření centralizovaných standardů, které budou platit a já myslím, že tento přístup je nejlepší. Za druhé, je to věc, a to zdůraznuju znovu, protože někteří z poslanců si tím nebyli jistí. Samozřejmě je to systém, kde se musíme zaměřit na spolupráci, ne na vynucování. My víme samozřejmě, že v současné době se využívají určité systémy PNR, víme, že se určité systémy navrhují. Klíčové je tady to, abychom měli standardy, které spolupráci umožní. Abychom měli systém, který bude užitečný ve všech státech Evropské unie. Takže spolupráce spíše než vynucování. To je velice důležité kritérium. Proběhla řada diskuzí, paní předsedkyně, pokud je o závažné mezinárodní zločiny a pokud je o to, co všechno by systém PNR mohl pokrývat. Kromě diskuze o pojmech proporcionalita a nutnost, a já bych byl rád, kdyby se ta debata zaměřila spíše na technické potřeby tohoto systému a ne na otázky politické. Já si už dlouho myslím, že nějaká definice, která by vyhovovala všem a všemu z hlediska proporcionality a nutnosti, je opravdu obtížná, vzhledem k tomu, nakolik se liší úroveň hrozby pro 27 členských států Evropské unie s nejrůznější moderní historií. A už několik kolegů uvádělo, že, abych tak řekl, různé členské státy kladou důraz na různé věci. Mluví se také o podmínkách uchovávání údajů. To je priorita pro tuto zprávu, ale také pro tento výbor a tento parlament. Musíme najít úroveň a časový rámec, který je proveditelný a naprosto nutný. Nic víc a nic míň. Údaje jsou důležitá věc. Zabýváme se jimi ještě v kontextu jiné směrnice v současné době a v této konkrétní zprávě Chci přistupovat k údajům s nesmírnou opatrností, citlivě a práva jednotlivců ve vztahu k údajům, které se jich týkají, prostě nesmíme přehlížet. Také si myslím, že je důležité, abychom v naší směrnici měli také určitý postup pro vyhodnocení toho, co budeme dělat do budoucna. Musíme to neustále sledovat a přehodnocovat a když to bude nutné, tak se musíme k určitým věcem v souvislosti s daty vrátit. Už dlouho se také domnívám, že je prospěšné využívat údaje zejména evidence cestujících z letů mezi zeměmi Evropské unie. Máme stovky letů, stovky tras mezi členskými státy EU a kdybychom se jimi nezabývali, znamenalo by to velké mezery z hlediska bezpečnosti, protože letiště jsou stále rušnější a ty trasy se hodně liší. A také jsem si vědom toho, že nesmíme navyšovat náklady pro nikoho. Dnes musíme být velice obezřetní z tohoto hlediska. Buď z pohledu Evropského daňového poplatníka, nebo z pohledu leteckého sektoru, který už je teď v Evropě přetížený. Ale myslím si, že když cena letenky stoupne o pár centů, je to cena, kterou bychom měli zaplatit za zvýšenou bezpečnost. A chci si to také zřadit do kontextu dalších poplatků, které se neustále přidávají k cenám letenek. A to je neuvěřitelné. Poměr ceny letenky, ke které se teď přidávají různé letišní poplatky, poplatky za daně z paliva a tak dále. Když se pak podíváme na těch pár centů, mně připadá, že to je opravdu nízká cena, kterou bychom zaplatili za vyšší bezpečnost našich občanů. A poslední věc, já myslím, že musíme zdůraznit, nakolik důležité je, abychom měli účinný nástroj, jehož pomocí bychom řešili problémy související s informacemi, které ukládáme o cestujících. To bude důležitá součást zprávy, protože neoprávněné zacházení s údaje podle mě vždy musí vést k nějakému postihu nestačí Prostě občan musí mít možnost na někoho se obrátit, možnost nějakého postihu, opravného prostředku. Řešíme ty hlavní věci. Některé členské státy říkali, že se jim nechce řešit právě tuto oblast. Nicméně já doufám, že v nadcházejících týdnech nám odborníci pomohou v souvislosti s tím, proč nutnost představuje nedělnou součást toho, co děláme. Já si myslím, že tady jsou věci, na kterých se všichni shodneme, máme dostatečné odborné znalosti, já a stěnový zpravodajové, abychom mohli konstruktivně postoupit kupředu a abychom dospěli k nějaké proveditelné dohodě. Jak už jsem říkal, myslím si, že systém PNR z Evropské unii by byl nesmírně prospěšný v boji proti závažným nadnárodním zločinům. Eh, trestným činům a terorismu. Není to odpověď na všechno, ale myslím, že by to byl opravdu důležitý zdroj v boji proti zločinu a to nesmíme přehlížet v současné situaci. Já myslím, že musíme být také opatrní, až budeme pracovat na těch technických detailech. Nesmíme zapomínat, že je to systém, který má pomoct chytit ty zločince, o kterých jsem mluvil. Ty, kdo obchodují s lidmi, s drogami, pedofily. To jsou lidé, o kterých v tomto výboru často hovoříme. Často se řešíme, řeš, řešit, problém, snažíme řešit problémy, které s tím souvisí. A údaje, které využívají členské státy, které se vyměňují se, využí, se vyměňují bilaterálně, takže možná, paní předsedkyně, by bylo lepší, kdyby toto probíhalo dál, i kdyby moje zpráva nebyla úspěšná. Nebude lepší, když budeme mít přísná pravidla, která budou znamenat také dozor, účinný dozor nad takovým systémem. Já si myslím, že je možné, abychom postoupili nebo postupovali tak, aby tomu lidé mohli věřit, důvěřovat, aby tomu mohli důvěřovat i profesionálové letecké společnosti, i další profesionálové v tomto oboru. Já se těším na vaše názory dnes odpoledne a chci všechny ujistit o tom, že bych rozhodně rád dospěl co největšímu konsensu, protože to vám nakonec pomůže zpracovat zprávu, která bude úspěšná. Děkuji. Mnohokrát děkuji za to shrnutí a nyní bych ráda předala slovo komisi a potom radě. A, a pak se zeptáme, jestli máme nějaké další připomínky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vyslechl jsem si vystoupení zpravodaje a myslím, že mohu říci, že naše stanovisko má s jeho mnoho společného. Snad s výjimkou otázky toho, zda by se směrnice měla vztahovat i na interní lety uvnitř EU. E, náš názor v této fázi je, e, že bychom chtěli postupně zavádět PNR, PNR v EU s tím, že nejprve by se ten systém vztahoval na mezinárodní lety, e, mezinárodní tedy míněno lety z oblastí mimo EU do EU a z EU do zemí mimo EU. To znamená Eh, bylo by to jaksi eh, neutrální z hlediska šengenského prostoru, tento faktor by v tomto kontextu nesehrával roli. A dále specifické vyhodnocení dva roky po vstupu směrnice v platnost by vyhodnotilo, zda tento návrh, tento mechanismus má být vstažen i na lety uvnitř EU. Domníváme se, že eh, míra investic potřebných proto, aby to bylo zavedeno pro mezinárodní lety, už je dostatečně vysoká pro začátek, dosti vysoká tedy, a proto v této fázi by komise uplatňovala spíše postupný přístup. Rád bych rovněž využil této příležitosti, i když tato věc není na pořadu jednání, ale souvisí to s otázkou PNR, Rád bych vás informoval o vývoji v jednáních s USA. Ohledně PNR jsme velice blízko dohodě k USA, s USA. Text vám bude předán e, přes běžné utajené kanály koncem tohoto týdne a je vysoce pravděpodobné, že dohoda bude podepsána příští týden. Parafována tedy příští týden. Eh, další detaily k této věci vám nemohu poskytnout, ale rád bych vás upozornil na to, že je velmi pravděpodobné, eh, že tu dohodu brzy dostanete a že budeme jednat o jejím obsahu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. A nyní dávám slovo radě. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát panu poslanci Kergoupovi za to, že nás seznámil s dalším eh, plánem prací na PNR. Eh, musím upřímně říci, že se budeme tímto tématem zabývat snad už čtvrtý rok, eh, což na jednu stranu ukazuje, do jaké míry členské státy usilují o co možná nejlepší řešení, a na druhé straně tohle také svědčí o tom, kolik otevřených eh, problémů stále ještě přetrvává, eh, pokud je o koncipování celého systému, jeho podobu. Byl bych jistě vzalen pravdě, kdybych řekl, že členské státy pohlížejí stejně na všechny aspekty této věci. Jedno jedna. Jedna z nejkomplexnějších otázek do posud. Stále ještě se vznášejí otazníky nad tím, jak řešit otázku nutnosti, necessity, eh, jak provádět zásada proporcionality, ale jedna z hlavních věcí je ta, že nyní už skutečně shledáváme, že eh, členské státy jsou připraveny dobrat se společného porozumění, eh, že patrně ten systém budeme potřebovat a už se nediskutuje tolik o tom, zda vůbec je ten systém potřebný. Ta diskuse se zaměřuje spíše už na to, jak bude koncipován z hlediska pragmatické spolupráce mezi členskými státy, jak zdůrazňoval pan Kerkhop, často jsou věci řešeny bilaterálně. Já samozřejmě mohu pouze s ním souhlasit v tom, že, že bychom měli toto nějak společně zastřešit společnými pravidly, která budou odsouhlasená institucemi. Dovolte, abych ještě velmi stručně vás seznámil s tím, jak je náš aktuální Eh, postup a na co se zaměřuje polské předsednictví. Prošli jsme už nějakých 12-13, eh, nebo slechli jsme si 12-13 prezentací zainteresovaných subjektů v pracovní skupině pro Schengen, eh, jejíž jsem předsedou. Vyslechli jsme si názory, že pokud by to bylo uplatňováno jako zdravý model, pak tento nástroj EU, tedy PNR, spravovaný několika členskými státy, eh, může být velmi užitečné a může to eh, zaručovat velmi efektivní výsledky, pokud jde o prevenci trestné činnosti. Nicméně každá delegace zastupující členské státy, které provádějí kontroly PNR, zdůrazňuje, že tedy zdůraznila, že je to proveditelné, ovšem za velmi přísných podmínek a pravidel. Tady souhlasím s panem Kargoukem, děkuji mu, že to zdůraznil. Velice zajímavá je otázka z toho, zda uplatnit postupný přístup. Ne, že bychom nezdíleli názor eh, komise nebo vystupovali proti němu. Je to jedna z možností, jak řešit otázku eh, nutnosti, potřebnosti celé věci a proporcionality, ale zdůrazně, že členské státy také potřebují, aby ten systém byl jednoduchý. Pokud by ten režim měl vlastně stížit spolupráci mezi orgány členských států, eh, například speciálního hlediska, a pak by patrně nemělo smysl zavádět. Proto se členské státy shodly, že je nutné, aby ten systém byl koncipován jako jednoduchý systém a jedním z návrhů polského předsednictví bylo, jak eh, ošetřit otázku potřebnosti, nutnosti a proporcionality systému a tady s radostí sděluji, že se naše stanovisko velmi blíží stanovisku pana Kergoupa i pokud jde o lety uvnitř EU. Měli bychom se podle nás zaměřit především na rozsah údajů, eh, které mohou, které mohou, být, které mohou být využívány, a tak aby nakonec text nařízení byl jednodušší eh, než v současné době, pokud je tedy o prováděcí kapitol návrhu. Jedna z věcí, které se jasně ukázaly, já jsem rád, že také pan zpravodaj to zmiňoval, eh, tady jde o eh, přeskum, tady jde o eh, nastavení konkrétní zodpovědnosti a rolí a pragmatický přístup. To znamená, že odborníci byli nakonec pověřeni tím, aby v podstatě konstantně měli na starost určitý systém podávání zpráv. A jde tedy o to, zda, zda je to zdravý systém, který ošetří základní práva v celém procesu. My jsme eh, vedli eh, celou řadu jednání také ohledně nákladů. V době finanční krize musíme mít jasnou představu o tom, jaký by byl dopad eh, existence Eh, těch zvláštních pracovišť, eh, zejména v členských státech eh, pro PNR, co by to přesně také znamenalo nejen pro členské státy, ale také v oblasti nákladů pro letecké společnosti. Já budu k dispozici poslancům a poslankyním. Jsem velmi rád, že jsem ve stálem kontaktu s kolegy a s panem Kirkhoupem a samozřejmě jsem připraven a naše pracovní skupina je připravena pomáhat polskému a poté dánskému předsednictví dále s tímto tématem. Děkuji. Já myslím, že je zřejmé, že se na základní věcech shodneme, budeme moci postoupit dopředu. Máme už časový plán, jak jsme slyšeli. A nyní rozprava. Nejprve pan Albrecht. Velmi děkuji, paní předsedající. Tedy, trošku jsem překvapen tím tempem, kterým se tady postupuje s ohledem na to, že máme tady na stole velice různé názory, které zde vyplývají. Myslím, že je to odvážné po té kritice, kterou jsme měli ohledně té evaluace, když se to, tehdy, když se to týkalo uchovávání telekomunikačních zpráv a také s ohledem na rozsudky některých ústavních soudů v některých členských státech, tak potom předpokládat takovéto uchovávání, tak, takovéto uchovávání pasažérských dat já se domnívám, že je to velice odvážné a že to neodpovídá zásadám ústav našich států a stejně tak to neodpovídá eh, Evropské listině lidských práv a stejně tak to koliguje, koliduje s článkem 16 Evropské smlouvy. Považuji to za odvážné, protože právní služba právě tu, rady právě tuto kritiku a právě tuto právní situaci velice podrobně vysvětlila a předložila radě. A je to také známo že v této oblasti tedy byla vyslovena kritika. A přijde mi to ještě odvážnější, protože Agentura pro základní práva a Evropský pověřenec pro ochranu dat eh, se vyjádřil kriticky k těmto opatřením, které předpokládají na pět let anebo ještě delší dobu eh, uchovávání dat a to, přichází, to, to působí nepřiměřeným dojmem a proto se nedomníváme, že je to nutnost, kterou bychom teď měli před sebou. E, dále, se domní, dále jsem velice znepokojen, protože letecké podniky řekly, jaké náklady by jim to způsobilo pouze Lufthansa, tam jsem se ptal, tak ta řekla, že e, podle toho návrhu, který předložila komise, by to znamenalo 700 tisíc eur. Pokud se podíváme na dal, pokud se podíváme na to, co je dále navrhováno, tak to je skutečně potom do milionů. A to v dobách finanční a hospodářské krize a v dobách, kdy policie na místě v terénu se škrtává z, z ekonomických důvodů a my tady budujeme evropský systém, který způsobí obrovské náklady pro daňového poplatníka a nebo pro spotřebitele. Podle mého názoru je to neuvěřitelné, že dosud skutečně nikdo nepředložil žádný důkaz nutnosti takovéto opatření. Máme tady pouze kritické názory na to, ale přesto se dělá, jako by se vůbec nic nedělo. Já to prostě nechápu. Já to skutečně prostě nechápu. Tento návrh proto také nemohu podpořit. A chtěl bych naprosto zřetelně vyjádřit, že jsem jedním z těch, kteří, jsou, kteří mají obrovské pochyby o tom, zda je takový, takový taková věc potřebná a měli bychom se spíš soustředit na jiné druhy policejní práce, než na pouhé s, neustále analyzování a uschovávání, uchovávání dat o občanech, přičemž, přičemž potom člověk sám musí dokazovat, že je nevinen, pokud se dejme tomu sám vyhne takovému to sledování, anebo pokud se mu má příliš mnoho zavazadla, nebo pokud má eh, chybné jméno, Eh, nebo, si, nebo u, uvede eh, neobvyklé jídlo, které chce dostat během ledy. Já se domnívám, že policejní práce musí být fokusována na konkrétní věci. Musí eh, samozřejmě existovat mezi členskými státy a mezi úřady členských států lepší výměna informací. S tím naprosto souhlasím, to je vcela v pořádku. A také se domnívám, že komparace PNR dat v reálném času, to je věc, kterou lze zvážit, ale dlouhodobé z uchovávání dat, tak říkajíce, do, do foroty, to je věc, a to všech osob, které přijíždějí do Evropské unie a odlétají z ní, tak to považuji za naprosto nepřeměřené a rozhodně to není slušelně, slušitelné s evropskými smlouvami a s našimi ústavami. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. A není paní Latfordová. Děkuji, paní předsedkyně. Já nemohu říct, že jsem kdy byla velkým příznivcem systému PNR. Jsou tady takové ty obecné úvahy, jako je nutnost, proporcionalita. Jak říkal právě pan Albrecht, víme, že také právní služba rady upozornila členské státy a tím pádem i nás na to, jaké problémy se pojistím, aby tento návrh odpovídal legislativě EU. A jsou tady také úvahy v tom smyslu, že ne všichni jsme si úplně jistí, že stoprocentně všechny členské státy pořád dělají všechno proto, aby zabránili známým podezřelým osobám, známým teroristům a zločincům, nebo alespoň osobám, proti nímž jsou důkazy, v tom, aby se dostali do země tím, že se zkontroluje třeba seznam osob, které se sledují, nebo že se budou provádět řádné pohraniční kontroly. Tady v naší zemi máme další politickou kontroverzi. Takže udělalo se všechno pro to, abychom se mohli pokusit zabránit osobám, o kterých víme? A to souvisí se všemi návrhy na sběr nějakých údajů. A další věc, která nám eh, působí starosti, je bezpečnost nebo zabezpečení údajů, to, jestli se nám podaří zabránit neoprávněném využívání nebo zneužívání údajů. Já myslím, že potřebujeme nějaké ustanovení o oznamování, o porušení bezpečnostních předpisů, pokud se z toho stane nějaký evropský předpis. A například v dohodě mezi EU a Austrálií o jméne evidenci cestující jsou dobrá ustanovení o bezpečnosti údajů, o přihlašování, o heslech, o tom, že to musí být stanoven pro každého jednotlivce, aby se naprosto zajistilo, že údaje budou bezpečné. Ale konkrétně u PNR jsem vždy, neměla, vždy měla největší obavy z toho, že se využívá profilování. A myslím si, že komise tady pořád ještě není úplně upřímná. Já myslím, že tohle už je jako ohraná deska, říkám to celá léta. Komise od, odmítá využít výraz profilování. V tom návrhu i všude jinde. Myslí si, že ten výraz platí pouze pro automatické přijímání rozhodnutí. Například, když někomu zabráníme v tom, aby vstoupil do země. Já to tak nechápu. Já to chápu tak, jako je to, co je v důvodové zprávě komise, a totiž využití údajů PNR v reálném čase na základě předem stanovených kritérií pro vyhodnocení, která určují, zda osoba, která dříve nebyla známa, musí být dále prověřena. To jsou ty neznámé podezřelé osoby. Nic takového přece není. Neznámá podezřelá osoba být nemůže. Buď je neznámá, nebo je podezřelá. A když se to má dělat, tak to pojmenujme a zajistěme odpovídající bezpečnostní opatření. Já myslím, že nikomu nepomůže, když kolem toho budeme chodit jako kolem horké kaše. My se snažíme najít jehlu v kupce sena, vytvoříme profil, stereotyp, typu osoby, kterou hledáme. A toto potom, ať už to nazveme jak chceme, behaviorální profil nebo co já vím, já bych tomu řekla profil. Tato kritéria pro hodnocení potom uplatňujeme na všechny osoby na určitém letu nebo z, určité, z určitého místa. A vyhodí vám to osoby, které vyžadují další prošetření. Já vás ujišťuji dobře, to je v pořádku až do jisté míry. Máme třeba osoby, které si chceme znovu prověřit, ale potom musíme ze systému vymazat jakoukoliv stopu po těchto osobách, bez jakékoliv pochybnosti, jakmile jsme vyřadili z vyšetřování, jakmile jsme zjistili, že nejsou podezřelí. Jsou to nevinní lidé, každý je nevinný, dokud se neprokáže vina samozřejmě u neznámých podezřelých musíte prokázat. Neznámý podezřelý musí prokázat, že je nevinný a to je hlavní problém. Obracíme důkazní břemeno. A je mi líto, že to musím říct, ale o to šlo u těch renditions. Šlo o to, aby se našli lidé, kteří jsou na nesprávném místě v nesprávné době, přičemž některé z těchto osob možná byly vinny, ale některé nebyly vinny ničím. Ničím se neprovinili, ale prostě zapadali do určitého profilu. A my všichni víme, k čemu to může vést. A já chci mít jistotu, já neříkám, že se to stane lidem na základě té jmené evidence. Já chci mít jistotu, že se lidem nikdy nestane nic nepříjemného, nevhodného, pokud byli vytipováni základě profilování na základě jména evidence cestujících. A dokud komise v podstatě neakceptuje to, že opravdu probíhá profilování a dokud do toho systému nezabude určité pojistky, v tom smyslu, že každičká stopa nejenom, že ty údaje pak budou anonymní, ale pokud si někoho určíme pro další sekundární kontrolu, pokud to bude třeba proto, že nějaký člověk seděl vedle jiné osoby, protože využil stejnou cestovní kancelář, protože má pojištění u stejné pojišťovny, pojištění auta u stejné pojišťovny. Ne, ne, nesmí se stát, že se jim pak stane něco š, š, zlého. A já jsem taková ujištění už slyšela, nicméně komise odmítá ten problém pojmenovat. Mnohokrát děkuji. Paní Romero López. <clears throat> Eh, paní předsedající. Skutečně máme tady co činění s velice těžkým tématem. Nejedná se o, politic, o policejní nebo justiční spolupráce při, spolupráci při vyšetřování zločinů. Tato existence skutečně existuje, takhle byl vytvořen Europol, máme Eurojust, ale problémem je to, že koordinace je velice deficitární a když je nedostatečná koordinace, jestliže jde o to, v určité trestné věci provádět vyšetřování a povýšit se na evropskou úroveň, pak v takovém případě teď vytvoříme další mechanismus, který má za cíl vytvořit koordinaci, o které teď vůbec nevíme, zda je vůbec možná. Vůbec nevíme, že tyto, zda tyto informace a tyto informační jednotky mohou sloužit, a co vlastně bude jejich úkolem. V zásadě se zde jedná o filozofii prevence. Ale tady bychom měli být také obezřetní, neboť e, ne vše je přípustné ve jménu prevence zločinu. Například ilegální odposlech já tady se domnívám, že to také není věc, která je prostě možná beze všeho. Není možné kdykoliv kohokoliv odposlouchávat. Není možné to použít při jakémkoliv vyšetřování. A kdyby tomu, kdyby byla poskytována data o pasažérech dál, tak nikoli s činnost e, s úmyslem, aby proti těmto osobám bylo vedeno nějaké šetření a aby byly odsouzeny. Tady se svého druhu v podstatě zkoumá nějaká zkoumá občan je zařazen jako podezřelý a on pak musí dosaho, dokazovat, že je nevinný a potom on musí celý ten mechanismus uvést do pohybu, aby sám sebe bránil. Máme totiž tady zavedený tento prevenční mechanismus. A tento mechanismus prevence má, jsme zavedli, abychom tím měli k dispozici možnost, že ano, aby analytikové, policisté, soudci a tak dále měli možnost technicky mít přístup k milionům dat. Technicky to je možné. Ale pokud je to technicky možné, pak to znamená, že pokud my nestanovíme žádné meze, pokud nestanovíme žádné hranice, za které už to nesmí jít, tak musíme potom přeskoumat, kde to, kam až to tedy půjde. Musíme skutečně stanovit, kam to až může vést. Pokud, jdeme tomu pasažerovi, řeknou, pokud se stane, dejme tomu, eh, jak se ten pasír potom bude bránit. Představme si, že by třeba ještě za to musel platit nějaký poplatek. Prostě tady, je, tady to není jasně definováno. Eh, dejme tomu, kdy, když se napíše, že to, patří, že, že, to je, že to platí pro závažné zločiny, tak i to je velice široké pole. Ty informační jednotky, eh, to nejsou pouze informační a kontrolní data, nýbrž jsou to také vyšet, jsou to jednotky, jednotky sloužící pro vyšetřování a pro rozsudek. A my tedy musíme vědět, jakým způsobem budou formálně tyto jednotky vytvářeny v jednotlivých členských státech. Ale rozhodně jsou to policejní, vyšetřovací a justiční jednotky. Jaký vztah mají tyto jednotky k ochraně dat? O tom se hovoří ve směrnici. Totiž tady vůbec není řečeno, jakým způsobem se to má provádět, dejme tomu. Jestliže se provedí policejní a soudní vyšetřování, tak potom je jasné, co musí úřad na ochranu dat dělat. Ale tady je to naprosto nedefinované. A z tohoto důvodu se domnívám, že to je věc, o které bychom měli ještě popřemýšlet. Stejně tak není jasné, jaké sankce nastoupí, pokud a E, stejně tak i tyto sankce mohou dopadnout velice různě, tedy jaké sankce potom uvalí, uvalí respektive zavede každá jednotlivá země pro případ, když dojde k překročení hranic, k, k překročení mezí, které jsou v tom státě garantovány. A to tady není jasné. Máme tedy co dočinění s velice mimořádným nástrojem. A právě proto o tom musíme velmi důkladně přemýšlet. aby existovala bezpečnostní prevenční opatření proti tomu, aby se z toho nestal e, mechanismus, který by dělal opak toho, co měl dělat, tak jaké bezpečnostní <laughs> klauzule, jaké definice apli- oblasti použití, jaké lhůty pro průběžné uchovávání těchto dat a tak dále. To jsou všechny věci, které musíme mít vyšetřené, než dojdeme ke koncenzu. Děkuji. Děkuji mnohokrát a, a nyní e, další kolega. Děkuji vám, paní předsedající. Výbor, výbor pro dopravu je v současné době rovněž účasten tím, že dává k této úmluvě o PNR stanovisko. A já bych nyní chtěl přemýšlet na hlas. Často se stává, že dojde k určitým dohodám mezi naším výborem a výborem pro dopravu. Ale v tomto ohledu, v této souvislosti nemám vůbec žádné pochyby o tom, že tím, že je to správný výbor pro projednání těchto témat. Jedná se zde o lidská práva, zatímco výbor pro dopravu by se měl zabývat pouze těmi otázkami, které se skutečně týkají dopravy. A právě náš výbor, našemu výboru by mělo být ponecháno to, aby se zabýval a vypořádal s tím citlivým tématem, o kterým hovořili kolegyně a kolegyně, protože tady k tomu je skutečně náš výbor par excellence. Přesto někteří řečníci, diskvalifikovali nutnost a potřebnost tohoto nástroje a bylo téměř řečeno, že tady že je to chyba v odvaze. Že jsme tady, že komise byla příliš odvážná vůbec přednést toto téma, když je tak citlivé. Ale já naopak považuji, že to bylo povinností komise přijít s tímto tématem. A stejně tak výbor Libe. Právě proto, že to téma je tak citlivé, protože tady existuje Eh, přiměřený, přiměřenost mezi nástrojem, který něco poskytuje a cílem, o který jde, protože o co nám jde, jde o boj proti terorismu a proti dalším zásadním zločinům. A pokud se po nám podaří najít rovnováhu v našem výboru, pak v takovém případě dosáhneme cíle. A pokud toho nejsme schopni, pak v takovém případě existuje nebezpečí, že dojde k nějakým odchylkám. Ale rozhodně domnívám se, že tento návrh přichází ve správnou dobu, protože boj proti terorismu vždy je tématem citlivým, protože vždy se jedná o dialektický vztah mezi svobodou a mezi preventivními opatřeními. A tady existují hranice, které nelze překročit, ale přesto tou cestou je třeba dívat se dál. Je třeba využít všech demokratických nástrojů, které máme k dispozici k tomu, abychom efektivně bojovali proti terorismu. To je klíč to, domnívám se, v extrémním případě je tak, že tento nástroj nám pomůže proti tomu, k tomu, abychom bojovali proti terorismu. Zajisté budeme mít určité problémy, pokud, pokud budeme konfrontováni s určitými jednotlivými věcmi při boji eh, proti terorismu. Dejme tomu, budeme mít dojem, že se jedná o věc příliš excesivní, nebo budeme muset stanovit určitou nějakou sadu dat, o kterou jde, ale v debatě, v debatě je možné vše. Ale chtěl bych teď předem říci, že nepovažuji za správné, abychom diskvalifikovali tento záměr komise, která chce toto téma regulovat. To téma musí být regulováno, protože terorismus to není něco mrtvého a demokratické společnosti se musí bránit. Musí se bránit demokratickými metodami. Musí být garancí svobod. Avšak musíme dbát na to, abychom rozlišovali mezi garancemi a záměrem bojovat proti terorismu efektivně tedy takovými metodami, které jsou z hlediska kriminalistického efektivní. Jsme na správné cestě. A zde v tomto výboru samozřejmě předeseme pozměňovací návrhy, ale co nelze dělat ve výboru dopravy, tak to je Protože já jsem tam pouze zástupně v, tom, v tomto výboru. Ale jsou to věci, které se mne dotýkají a rozhodně měli bychom tady vyvinout velké úsilí, měli bychom vzájemně vést dialog, měli bychom být věcní a měli bychom schopni najít onu balanci mezi nutností stanovit určité garance a nutností neporušovat základní práva. Demokratické společnosti vyžadují od svých států mechanismy, kterými se budou tyto státy chránit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkujeme také za informace z výboru pro dopravu. Eh, jak se zdá, jsou stále opravdu protichudné eh, názory a nastolíme některá základ, některé základní otázka, nutnost, proporcionalita, eh, profilace a tak dále. Já bych poprosila nejprve komise, aby zareagovala a poté, pokud si to bude přát rada, takže komise, rada, poté pan Kirkhope. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se zareagovat na některé věci, které zazněly v diskusi. Pokud je o stanovisko právní služby rady, domníváme se, že ono to zní téměř spíše jako eh, legislativní protinávrh, než jako než jako právní stanovisko, stanovisko právní služby. A mohu se k tomu tedy vyjádřit takto. Právní služba rady přichází s, e- s atraktivní myšlenkou eh, cílených letů, targeted flights, s tím, že systém by se měl, tedy zacílení určité lety, s tím, že systém by se měl eh, zaměřit pouze na ty trasy a lety, které jsou považovány za nebezpečné. My se domníváme, že by to nefungovalo. A řeknu vám proč. Kvůli našim eh, pravidlům pro ochranu údajů lidé mají právo vědět, eh, na které trasy by se systém zaměřoval. Pokud by to lidé mohli zjistit a pokud by šlo o o osoby, které se chystají spáchat trestný čin, pak by se velmi snadno mohly vyhnout těmto trasám a zvolit nějakou alternativní trasu. E, proto se domníváme, že to znamená, že by to buď vyústilo v to a bylo by možná pokrytecké, tedy poté e, při, e, přistoupit na výsledek takový, že vlastně by se tam zaměřoval na všechny trasy, že všechny alternativní trasy by se staly nebezpečnými, anebo, anebo bychom eh, se snažili zbudit zdání, že činíme mnoho pro bezpečnost a zaměřit se pouze na několik tras, ale, ale prostě kriminálníci by používali alternativní trasy, takže podle nás by takto systém fungovat nemohl. Pokud je o náklady, možná to ta celková částka vypadá ohromná, ale musíme znovu a znovu zdůrazňovat, že jde o náklad ve výši 0,10 centů na lístek, na, tedy pardon, na letenku. Já si myslím, že toto skutečně nezabrání v nadcházejících letech oživení evropského hospodářství. Mějte chvilku strpení. Dále, pokud je o bezpečnost dat. Zaznamenal jsem si slova baronky Ladfordové, rád bych ji ujistil o tom, že se domníváme, že pravidla, která máme v oblasti eh, bezpečnosti dat u PNR, jsou ještě robustnější než u dohody s Austrálií, ale můžeme si to s paní Baronkou Latvodovou bilaterálně dále vysvětlit. My se tady domníváme, že ta pravidla navrhovaná Eh, jsou ještě striktnější než pravidla obsažena v dohodě s Austrálií. Dále, pokud jde o vyhodnocování trendů, a neuchovávání dat, kdyby někdo byl eh, falešně označen za potenciálního podezřelého jenom proto, že eh, cestoval vedle podezřelého nebo používal stejnou, stejnou kartu, respektive tedy Visa kartu se, eh, kreditní kartu se stejným vydavatelem a podobně. Samozřejmě instinktivně to vnímáme tak, eh, jako vy, že tyto, eh, ty, tyto údaje by měly být velice rychle zničeny. Někdy čelíme argumentu, že tito falešně pozitivní podezřelí, abych hovořil policejním jazykem, by měl být systém uchování, abychom se vyhnuli jejich falešnému označení do budoucna. To je argument, který slýcháme. Já vám ho tady jenom předávám, ale eh, na vaše argumenty pohlížíme příznivě. A konečně rovněž jsme si zaznamenali slova paní Carmen Romero. Skutečně se domníváme, že tento návrh obsahuje dostatečně silné odkazy na úřady pro ochranu údajů a také eh, jasně stanovené sankce, ale samozřejmě můžeme poskytnout další podrobné vysvětlení, eh, abychom ji dostatečně ujistili v této věci. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Já eh, slyšela jsem z pléna určité poznámky během vašeho projevu. Pokud pan Kirkhope, vy byste chtěl? Promiňte, paní předsedkyně, zde v této diskusi dnes hovoříme o mé zprávě, kterou jsem ještě nevypracoval. Všichni tady dospěli k nějakým závěrům pouze na základě návrhu komise. Kdybychom eh, se tady dnes odpoledne bavili eh, o návrhu komise, pak bych to nemusel být. Já jsem zpravodaj, který teprve vypracovává zprávu. Přišel jsem sem, abych poskytl svůj názor eh, na to, jak hodlám postupovat, abych vyslechl slova k tomu, co jsem řekl já v rámci příprav na vypracování zprávy. Byl bych velmi rád, kdybyste eh, mohla dbát na to, aby se diskuse omezila na toto téma. Já v současné době bych chtěl zareagovat eh, na slova kolegů. Byl bych rád, kdyby tady neprobíhaly dvě paralelní diskuse mezi eh, kolegy a mnoho kolegy a komisí. To nebylo cílem tohoto pořadu dne a to nás nikam neposune. Zpráva komise byla vydána již před časem a nyní jsme dále. Byl bych rád, kdybychom se mohli omezit na diskuzi, která byla skutečně plánována. Dobře, slyšeli jsme, jaký je časový plán, to znamená, že vy připravíte zprávu a potom můžeme pokračovat v diskuzi a pak budeme mít příležitost předložit pozměňovací návrhy. Jak vidíme, nebude to snadná zpráva. Jsou tady opravdu kontroverzní názory, různé názory. Já myslím, že Zatím jsme si vyslechli komisi, slyšeli jsme názor komise, slyšeli jsme názor pana Kirkhoupa. Slyšeli jsme, co má v úmyslu, takže já myslím, že to je konec dnešní diskuze. Rada ještě? Paní předsedkyně, já se omlouvám, já jsem také ještě nedomluvila, rád si vyslechnu radu. Chtěl jsem něco říct k několika konkrétním připomínkám. Rada uváděla, že se vyjádřit nechce, ale pokud vidím, tak asi něco přece jenom říct chce, takže prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Ono to vlastně žádá pan Kirchhoff. Já mohu reagovat na to, co on navrhuje. Troufám si říct, že velice často vidíme určitá nedorozumění a zaujatost vůči tomuto nástroji a já chápu proč. Já vím, že pan Kirchhoff a poslanci Evropského parlamentu chtějí využít příležitosti zjistit, jak to přesně probíhá na základě příkladů. Chtějí, aby lidé, kteří by potom ten systém využívali, aby jim ukázali, jak to pracuje. A já jsem jedním z takových lidí byl. Viděl jsem jednu z verzi britského systému a velice mě překvapilo, no možná ani ne tak překvapilo, ale ohromilo mě, jak přísné podmínky tam platí a možnost zneužit ty údaje je skutečně nesmírně omezená. A to je jeden z důvodů, proč jsme se zaměřili například na bezpečnost údajů a jak říkal jeden z poslanců, oznámení o porušení předpisů je jednou z věcí, které věnujeme zvlášť velkou pozornost, když o těch věcech mluvíme. A já naprosto souhlasím s, se stanoviskem komise. Chceme zajít mnohem dál, než je to, co máme v té australské dohodě. Rozhodně to musí být co nejvyšší, nejpřísnější standardy. A moje poslední připomínka se týká toho, co říkala právě služba rady. Já nejsem schopen provést výklad toho stanoviska, ale v průběhu veškeré práce té pracovní skupiny členské státy uváděly, že návrh právní služby rady Neboli měli bychom plně využít ostatní nástroje. Nebude to stačit. V průběhu toho jednání jsme pochopili, že by to tak úplně nebylo. Nebylo by možné plně a bezpečným způsobem využít PNR k dosažení našich cílů pokud by to byly údaje, nebo na základě údajů, které se poskytují pro účely těch ostatních nástrojů. Prostě by to nebylo to tež. A to členské státy chápou. Chápou, že komise předkládá rozumný návrh a já jsem rád, že zpravodaj se zaměřuje především na bezpečnost údajů, na to, kdo by k těm údajům mohl přistupovat a co by s nimi mohl dělat. Dobře, děkuji. Pane Kirkope, něco na závěr? Já jsem jenom chtěl dodat, paní předsedkyně, já se omlouvám, že jsem musel předtím zasáhnout, ale já se chtěl napravit nebo uvést na pravou míru několik nedorozumění. Za prvé, o co mi vlastně jde, o co se snažím a jsem velice vděčný za příspěvky, které tu zazněly, včetně e, příspěvku z výboru pro dopravu. Já se tady snažím podívat se na ten návrh komise, zasadit ho do kontextu výměny informací, která už teď probíhá na bilaterálním základě v celé Evropě, a chci se také podívat na ostatní dohody o PNR, do kterých jsme teď aktivně zapojeni. A já myslím, že tady byl ten odkaz na dohodu mezi EU a Austrálií, nakolik je to pozitivní a nakolik opatrní jsme u této dohody byli, abychom ochránili naše občany a údaje. A znamená to, že chceme nějakým způsobem ošetřit obavy, které vyjádřili kolegové tady v tom návrhu, který já chci předložit ve své vlastní zprávě. Tím se zabývám. Jsem velice vděčný za připomínky, i když doufám, že v průběhu těchto diskuzí si kolegové snad znovu přečtou za prvé ten návrh komise, za druhé měli by si znovu přečíst tu dohodu mezi EU a Austrálií a taky si myslím, že vzhledem k tomu, že do toho vnášejí svou vlastní expertizu, své vlastní poznatky, můžeme společně dospět k dobrému výsledku. My to samozřejmě dělat nemusíme, Nemusí k tomu vůbec dojít. Nemusí se vůbec uzavírat dohody o PNR s ostatními zeměmi, ale pokud Evropská unie bude odpovědným způsobem přistupovat k budování bezpečnostních opatření pro občany společně způsobem, který bude pod odpovídající kontrolou, bude řádně koordinovaný, pak podle mě potřebujeme dohody o PNR. A já chci poděkovat především současnému předsednictví a tady kolegovi, kteří mi opravdu hodně pomáhají, přistupují k tomu zatím velmi pozitivně a zdá se, že vzhledem k tomu, jaký časový plán, už se nebudou moc těšit z výsledků tohoto postupu, nicméně chci jim mnohokrát poděkovat za vysoce pozitivní přístup. Slyšeli jste, že názor komise a rady se trošku liší, zvlášť pokud jde o lety uvnitř Evropské unie, ale musím vám říct, že jsem slyšel velice zajímavé věci o nákladech a tak dále. S tím nesouhlasím a musím říct, že, jak už jsem uváděl, pokud jde o bezpečnost občanů, ty náklady pro jednotlivce jsou skutečně velmi malé. Mně spíš jde o to, abychom ochránili životy a živobytí lidí. Já myslím, že na tom by mělo záležet nám všem ale také by nám mělo záležet na jejich právu na soukromí a na tom, abychom ochránili informace této oblasti v Evropské unii. Tak to, komu budu přistupovat, doufám, že kolegové budou mít strpení ti, kteří jsou naprosto kritičtí, kritizují spíše komisi a ne mě, alespoň to doufám. Já budu s nimi úzce spolupracovat, uvidíme, jestli se podaří dospět ke koncensu a k dohodě, protože toto je nejlepší postup a já se vynasnažím, plně zapojit stínové zpravodaje a zapojit také kolegy z výboru pro dopravu. A doufám, že ten výsledek bude pozitivní. Mnohokrát děkuji. To je pro dnešek vše. Se zájmem si počkáme na tu zprávu jako takovou a pak můžeme pokračovat v diskuzi o zprávě jako takové. Pokud už nemáme žádné další věci, pokud vím, tak ne. Jen pro vaši informaci, proběhne slyšení výboru LIBE na téma uplatňování listních základních práv EU dva roky po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, a to 10. listopadu, a další schůze se koná 23. listopadu. Děkuji vám. Brzy na viděnou.